Thank you, welcome to this, uh... Dobrý den. Vítám vás na této schůzi, na této společné schůzi. Chtěl bych vás informovat, než a přikročíme k dalšímu bodu, že máme tlumočení do všech jazyků s výjimkou dánštiny a maltštiny. Chtěl bych představit doktorku Ašurou Smigerovou která je náměstkyní generálního tajemníka OSN a která už třikrát navštívila náš parlament. Promiňte, dvakrát, tentokrát je to tady po třetí. A je zde při příležitosti představení výroční zprávy o partnerství mezi EU a OSN. Zprávu máte TzD, je to velice dobrý nástroj pro naši meziinstitucionální spolupráci. Doktorka Migirová získala doktorát v oblasti práva, byla aktivní na akademické půdě a poté ve své zemi byla dvakrát ministriní. Nejprve ministriní rozvoje, poté ministriní zahraničí. Jak možná víte, a poté převzala tuto práci náměstkyně generálního tajemníka OSN. Tento post vznikl v roce 1997. Ona je třetí osobou v této funkci. A chtěl bych říci, že Delegace výboru eh, Devy a AFET pojedou do New Yorku v polovině listopadu a já si myslím, že to bude velice dobrá příležitost, abychom pokračovali v tomto dialogu, který dnes začneme. Chtěl bych říci, že je to velice dobrá příležitost abychom dále podporovali otázky související s OSN v tomto parlamentu a také, abychom posílili spolupráci výborů, pokud jde o globální záležitosti. Jak už jsem řekl, je to společná schůze a výboru a výboru DEVE a, a FED a máme zde také členy jiných výborů, například pro rovnost a ženské záležitosti. A je to velice dobrá příležitost, abychom poukázali na to, jak důležitá je spolupráce OSN s naší institucí. A je to po čtvrté, co je vydána tato, tato zpráva o spolupráci. Jak jsem řekl, je to důkaz prohlubování našich meziinstitucionálních vztahů. Nyní bez dalšího zdržování bych chtěl předat slovo paní Migirové. A předám jí slovo, aby přednesla svůj eh, projev, poté eh, kolega Miss Jory eh, bude hovořit a poté budeme mít diskusy. Měli bychom skončit kolem sedmé hodiny. Takže každý by to měl mít na paměti, až bude klást otázky. Takže prosím, paní Migrová. Velice děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně výboru pro rozvoj, paní Žolí, vážený pane místopředsedo výboru pro zahraniční záležitosti, pane Provero, vážené poslankyně a vážení poslanci Evropského parlamentu. Jak řekl Maj Pašu, toto již je má třetí návštěva v Evropském parlamentu od té doby, kdy jsem se stala náměstkyní generálního tajemníka – bylo to v roce 2007. Chtěla bych uvítat příležitost, jak mohu oslovit dva výbory, jejichž mandát pokrývá tři pilíře práce OSN, což je rozvoj, propagace míru, bezpečnosti a také otázka lidských práv. Chtěla bych poděkovat předsedům obou výborů za to, že mě pozvali a také bych chtěla vyjádřit eh, díky členům dalších výborů, E, jako je například výbor pro životní prostředí, výbor pro práva žen, výbor pro rozpočtovou kontrolu, protože všechny tyto výbory přispívají svou prací ke k plnění úkolů OSN. Evropa vždy byla velkým zastáncem toho, aby se nacházela mezinárodní řešení na mezinárodní problémy. A také jsme se snažili vytvořit globální rámec, v němž budou mít všechny země možnost e, navrhnout dobrá řešení. A právě Evropská unie velice často zdůraznila svůj závazek eh, pracovat v rámci multilaterálních vztahů a eh, také zdůraznila, že chce spolupracovat s OSN. Dnešní hospodářská krize dopadá na všechny, kandida, na všechny, kan, eh, na všechny kontinenty. Nicméně ještě hůře dopadá právě na rozvojové země. Znamená to snížení poptávky po zboží, které vyvážejí, znamená to ale také snížení cet komodit, eh, snížení kapitálových toků, včetně remitancí a také nižší příjmy z cestivního ruchu. A například eh, právě snížená poptávka způsobila nebo stojí africké ekonomiky zhruba 251 milionů miliard dolarů. Pro mnoho zemí to také znamená zhoršení jejich eh, ekonomické situace a souvisí s tím také dopad klimatické země a potravinové krize. Generální tajemník eh, ve své zprávě za rok 2009 odhaduje, že do konce tohoto roku bude žít 55 až 90 milionů pardon, o 55 až o 90 milionů eh, více lidí v extrémní chudobě. Vážené poslankyně a vážení poslanci, minulý měsíc jsem zveřejnila zprávu, která se týkala zvláštní skupiny, která se snaží řešit nedostatky v plnění závazků, které se týkají dluhů, obchodu a pomoci. Nyní rozhodně není doba na to, abychom omezovali pomoc a finanční toky, které jsou namířeny směrem k rozvojovým zemím. Stávající krize ukazuje, že globální veřejné statky nejsou luxusem, ale že jsou naprosto nezbytné protože pokud zde nebude stabilita v rámci eh, klimatu a pokud zde nebude nastolen mezinárodní finanční pořádek, tak jsou ohroženy vše, všechny země, a to zejména země rozvojové. Je nutné, aby všechny země nesly své eh, závazky. OSN se rozhodlo řešit tyto nové výzvy Eh, pomocí řady nových reform. Profesionali, profesionalizovali jsme náš vnitřní systém zprávy a také jsme se snažili zvýšit odpovědnost a transparentnost všech vnitřních procesů, díky tomu, že jsme také založili zvláštní nezávislé eh, orgány dohledu. Také je zde nový plánovací systém Enterprise Resources. Snažíme se také dbát na otázku rovnosti mužů a žen a valné schromáždění se nedávno rozhodlo také eh, zřídit zvláštní platformu, eh, která se má eh, věnovat otázkám rovnosti mužů a žen. Dámy a pánové, dovolte mi také pár slov o nové iniciativě Delivering as One. Tato iniciativa se snaží schromáždit a spojit jak eh, partnerské vlády, tak všechny dárce a také týmy OSN a dodat jim novou energii a nové podněty. Snažíme se eh, začít s osmi pilotními zeměmi a myslíme si, že tato iniciativa Delivering as One eh, zvýší rychlost změny a že také zlepší celý systém OSN a učiní jej soudržnějším. Vláda a země eh, týmu OSN připravili souhrné hodnocení, které již zaznamenalo určitá, určité úspěchy. Zejména je zajímavé to, že pilotní země už eh, zaznamenaly eh, vytvoření osobností a institucí, které představují nové vůdcovské osobnosti a instituce těchto zemí. Díky, těm, těchto, eh, díky těmto pilotním problémům, eh, pardon, těmto pilotním projektům eh, se také, je také možné připravovat další programy. A ukazuje se také, jak je důležité společné připravování rozpočtu, že to také může zlepšit transparentnost a předvídatelnost zdrojů. Mechanismus jeden fond také napomohl harmonizovat e, e, získávání zdrojů. Také chci upozornit na nový systém rezidentních koordinátorů, který e, také velice posílil a je nyní mnohem odpovědnější. Pilotní země také zahájily vlastní hodnocení a valné schromáždění požádalo generálního tajemníka, aby připravil nezávislé hodnocení iniciativy Delivering as One. Já sama nyní pracuji v rámci systému OSN eh, s podporou evaluační skupiny OSN. Současné výzvy představují znamenají to, že spolupráce s EU je nesmírně důležitá. Naše spolupráce zahrnuje mírové mise, stejně tak jako konzultace týkající se předcházení konfliktům. Také zahrnuje výměnu nejlepší praxe, školení a Evropská komise také financuje rozvojové iniciativy a humanitární iniciativy OSN. Zpráva, kterou vám dnes předkládám, se jmenuje Oživení poslední naděje obnova životů. A soustředí se především na jednu oblast našeho partnerství. Jedná se o podporu zemím, které prožily krize, ať už se jedná o přírodní krize nebo konflikty. E, výzvy v takovýchto oblastech jsou obrovské. E, je nutné pro řešení těchto výzev mnoho zdrojů. Eh, důležité je soustředit eh, se na to, jakých výsledků jsme dosáhli a jak se nám to podařilo. Evropská komise podpořila zásahy OSN pro posílení bezpečnosti, eh, například odstraňováním min a také omezováním pohybu zbraní, především v rizikových skupinách. Společně se nám podařilo bývalé bojovníky přimět k tomu, aby začali žít nová, eh, normální životy a aby se integrovali do svých komunit. A Komise podporovala také iniciativy OSN týkající se potravinové pomoci, eh, především v zemích, kde existovaly problémy s nedostatkem potravin. Zároveň jsme se soustředili společně na vytváření pracovních míst. Soustředili jsme se také na systémy varování, které eh, mohou předcházet a propuknutí nemocí. A podporovali jsme také eh, ochranu životního prostředí a především kontrolu přírodních zdrojů v rozvojových zemích. Dámy a pánové, soustředili jsme se také na vytváření institucí a především s ohledem na to, že tyto instituce musí sloužit svým občanům. Snažili jsme se zavést právní stát a a provést proces demokratizace v konfliktních oblastech. To je dobrý příklad toho, jak OSN ve spolupráci s komisí mohou řešit i politicky citlivé otázky. Společně jsme podporovali místní a národní volby v Afghánistánu, v oblasti Velkých jezer a v západní Africe. Podporovali jsme také tři kola voleb v Iráku během pěti let. Zpráva eh, nezmenšuje žádným způsobem problémy eh, zemí, které prošly konflikty. Mezinárodní podpora není vždy rozhodující při vytváření stability v těchto regionech. Naše partnerství však přesto bylo eh, schopné zlepšit životy lidí, eh, bojovat proti lidem, kteří se snaží situaci zhoršovat a zároveň se nám podařilo zlepšovat bezpečnostní situaci. Zpráva také poukazuje na náš společný závazek a snažit se o zlepšení situace. Je třeba řešit problémy, které existovaly už před konflikty. V Pákistánu došlo k tomu, že více dívek chodí do školy a že půda se využívá efektivnějším způsobem. A e, tyto věci ukazují, že společně skutečně můžeme situaci zlepšit. Naše partnerství e, poukazuje e, na to, že je třeba, aby mezinárodní spolupráce byla základem řešení problémů v konfliktních oblastech je nutné, abychom se snažili vytvářet v konfliktních oblastech občanskou společnost. Naše zpráva se rovněž soustředí na hodnocení z roku 2008. Toto hodnocení poukazuje na to, že ve spolupráci s OSN byla komise schopna poskytnout pomoc v konfliktních oblastech, kde by to jinak bylo problematické. Důkazy ukazují, že komise eh, mohla využít eh, dobrého dialogu OSN s místními vládami. Zároveň jsme společně řešili otázky zapomenutých krizí, na která už se nesoustředí média. Dámy a pánové, OSN je velice vděčná Evropské komisi za podporu eh, ve snahách OSN rozvíjet eh, lidský potenciál v jednotlivých zemích, ve více než 100 zemích. Naším cílem je chránit lidská práva, chránit zranitelné skupiny, eh, posilovat právní stát a investovat do zdravotnictví, vzdělání, eh, vody a, a hygieny. Dámy a pánové, byla bych ráda, abyste navštívili v jednotlivých oblastech eh, mise OSN. Jsem přesvědčena o tom, že budete rádi, až uvidíte výsledky naší spolupráce. Jsem si také jistá tím, že se vrátíte s novými myšlenkami, jak je věci možné dělat ještě lépe. Děkuji za pozornost. Merci, docteur Miguero, pour votre contribution. Děkuji vám, paní doktorko Migirová, za váš příspěvek. A nyní bych chtěla udělit slovo členům parlamentu, kteří se přihlásili o slovo. Prosím, paní Kryty. Děkuji eh, paní náměstkyni za to, že nás navštívila zde v Bruselu a za její prezentaci. Chci se zeptat na rozvojové cíle tisíciletí. Jak jste říkala, Během uplynulého období došlo k mnoha úspěchům, zejména k vymycování chudoby. Ale má otázka zní, zda je zde nějaká nová strategie vzhledem k tomu, že dochází k hospodářské krizi. Zda se ty priority v rámci rozvojových cílů tisíciletí nějak pozměnily. A také se chci zeptat, eh, jak se OSN stará o to, aby členské státy mohly nadále pomáhat chudým zemím a zde mluvím o závazku 0,7 HDP. Také se chci zeptat na otázku eh, žen. Vy jste sama působila eh, jako politička pro otázky žen. A já vidím, že OSN se snaží, eh, mm, aby ženy měly vysoké funkce, zejména v otázkách humanitárních A což... Chci se tedy zeptat, jak vidíte budoucnost. Grazie, presidente. Děkuji a nyní pan Prody. Děkuji, říká pan Prody. Chtěl bych poděkovat paní doktorce Migidové za její zprávu. Nacházíme se v době, která je velice důležitá. Zjišťujeme, že v celé řadě oblastí je nutné, abychom měli něco takového jako světovou vládu, abych to tak řekl. Rovněž potřebujeme, aby reforma OSN se ubírala právě tímto směrem. Mám tím na mysli důležitý požadavek, totiž abychom se shodli na otázce emisí skleníkových plynů. Je třeba, abychom toho v Kodani dosáhli. A pokud se nám to podaří, tak by to znamenalo celosvětovou dohodu. A rovněž by to znamenalo, že bychom tím uznali takovou tu vzájemnou propojenost a všech zemí a to, že země jsou navzájem na sobě závislé. Takže bychom měli jakousi společnou disciplínu, kterou bychom společně spravovali. Proto je důležitý tento vztah k Evropské unii. Evropská unie je totiž do jisté míry v jistých oblastech již pokusem takové, o takovouto nadnárodní vládu. Myslím si, že by to mohlo být velmi důležité také pro další vývoj OSN. Tímto bychom mohli nastolit jakousi celosvětovou autoritu. A ta reforma ONSN by měla zajistit to, aby eh, Spojené národy byly schopni rychleji reagovat. Já tuto spolupráci vidím jako něco velice pozitivního. Všem je nutné, aby se tato spolupráce odehrávala v rámci mezinárodní spolupráce, abychom totiž tuto spolupráci mohli ještě posilovat a mít tak vzájemnou důvěru. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní Migerové za její příspěvek. Vím, že spolupráce mezi Evropskou unii jakožto celkem a OSN funguje velice dobře. Znám to ze své vlastní práce a také z práce, která probíhala v Latinské Americe či v Angole. Já bych rád věděl toto. Jak vidíte spolupráci s jednotlivými státy Evropské unie, které mají do jisté míry také vlastní nezávislou rozvojovou politiku, která je z mého pohledu často příliš málo koordinována na oblasti, v oblasti Evropské unie, tedy na celoevropské úrovni. A jak vidíte aktivity jednotlivých členských států Evropské unie v různých rozvojových oblastí? Já například vím, že eh, po volbách v roce 2001 ve východním Timoru byla činná řada různých organizací a jejich činnost nebyla vůbec koordinována. A to bránilo eh, znovu výstavby této země v celé řadě oblastí. Vidíte zde možnost spolupráce mezi OSN a Evropskou komisí, tedy komisí Evropské unie? Děkuji. Pane Salafranko, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych přivítat náměstkyni generálního tajemníka OSN zde mezi námi. Myslím si, že je velice dobré, že eh, zde s námi je. Je to velice pozitivní signál. Já si myslím, že je důležité, aby zde byl kontakt mezi parlamentem a úřadem generálního tajemníka OSN a to je dobrý krok v tomto směru. Eh, vy jste poukázala na úroveň spolupráce mezi eh, OSN a EU a Ukázala jste také na velice důležitou účast eh, ze strany jednotlivých členských států a ze strany našeho rozpočtu. Jak řekl předchozí řečník, eh, i já jsem byl pozorovatelem v předvolebním období v různých zemích. V poslední době jsem byl například v Afghánistánu, ale byl jsem i jinda a pozoroval jsem velice dobrou spolupráci mezi OSN a Evropskou unii. Pokud ale eh, se podíváme nad eh, specifické projekty a specifické body spolupráce, Jsem velice rád, že zde máme dnes eh, velice vysokého zástupce OSN, ale eh, chtěl bych se zeptat na to, jak je to s reformou OSN. Eh, víme, že pokud jde o chartu, okolnosti se velice změnily. Myslím si, že počet států se téměř strojnásobil. V OSN máme 190 členských zemí A myslím si, že eh, duch, který šel eh, ruku v ruce s pádem kolonizačních mocností a vedl také do značné míry ke vzniku OSN. Já bych se chtěl zeptat, jak daleko se dostala eh, reforma OSN, především s ohledem na Radu bezpečnosti. Myslím si, že právo veta některých států a složení Rady bezpečnosti by se mělo změnit s ohledem na současné okolnosti. A také bych se chtěl zeptat na to, jak to dopadlo s, s valným schromážděním a s jeho reformou. A jak už jsem řekl, je třeba se podívat nad specifické projekty spolupráce. Tyto projekty jsou samozřejmě dobré, ale mě by zajímala otázka reformy. Jak vidíte další kroky v tomto směru? Pane doktore Migiro, paní doktorko Migirová, chtěla byste k tomu něco říci, než budou položeny další otázky? Uh, uh, Velice děkuji za všechny dotazy, které zazněly. Chtěla bych poděkovat nejenom za dotazy, ale i za laskavá slova, kterými jste mě zde uvítali. Co se týče těch prvních otázek, tak se omlouvám. Měla jsem trošku tady technické problémy se sluchátky, ale můj kolega mi ty otázky zopakoval. První otázka zněla, jaké nástroje má OSN k dispozici k tomu, aby trošku donutila členské státy k tomu, aby dodržovaly svůj závazek, který se týká příspěvku z HDP. Pokaždé, když generální tajemník má možnost hovořit nebo zasahovat v rámci mezinárodního společenství, například v rámci schůzek G20, tak vždy se snaží zdůraznit, že je důležité, abychom rozvojové cíle tisíciletí nestratili ze zřetele, protože to je hlavní plán, který eh, se týká rozvoje. Některé země do, eh, dodržely ten závazek 0,7%, jiné země se přiblížily minimálně a proto je dobré, abychom stále apelovali na země, aby tento cíl plnili. A také zde máme eh, jednotlivé cíle. Myslím si, že v tomto ohledu jsme zaznamenali pozitivní trend a doufejme, že bude pokračovat. Víme, že svět prochází hospodářskou a finanční krizí. Nicméně jsme přesvědčeni, že pokud nebudeme podporovat rozvoj a pokud nebudeme podporovat pilíře OSN, tak eh, ten, eh, tak to zlepšení, k tomu zlepšení nedojde. Také chci říci, že OSN se soustředí na to, aby se ženy dostávaly do vyšších pozic. Od té doby, kdy máme nového generálního tajemníka, eh, působí nyní na 40% nebo o 40% více postů zastávají ženy a také působí na vyšších eh, postech než dříve. Například zde máme funkci pro eh, právní záležitosti, také máme také bych chtěla například jmenovat jmenování Madame Deloy, která se stala zvláštní vyslankyní OSN v Liberii, a to je pouze několik příkladů. A generální tajemník v tomto trendu pokračuje. Také jsme zaznamenali nárůst eh, v počtu žen na eh, postech eh, náměstků. Nyní se také hovoří o novém programu, který by měl právě členským státům připomenout, že by měli klást větší důraz eh, na otázky rovnosti mužů a žen. Druhá otázka se týkala celosvětové zprávy. Souhlasím s poslancem, který položil dotaz, že je zapotřebí ustanovit takovou globální zprávu, která dokáže reagovat na všechny výzvy, které musíme řešit. Snažili jsme se na to reagovat reformou OSN, a nyní bych možná mohla také odpovědět na otázku poslance nebo poslankyně, která, který se zeptal na reformu Rady bezpečnosti. V současnosti působí členské státy v rámci pracovní skupiny a diskutují o reformě Rady bezpečnosti. Stávající předseda valného schromáždění nedávno zdůraznil, svou ochotu spolupracovat se všemi členskými státy, aby zajistil pokrok v tomto ohledu. Hovoří se také o rozšíření Rady bezpečnosti, hovoří se o právu VETA. Někteří jsou pro, někteří jsou proti, nicméně to už záleží na jednotlivých členech. Provedli jsme reformu, která umožnila, aby e, došlo k harmonizaci smluv je to také reforma, která se týká smluv pro zaměstnance. Snažili jsme se zvýšit motivovanost zaměstnanců. A také se, také se snažíme bojovat se změnou klimatu i v rámci každodenní práce v OSN. Snažili jsme se přizpůsobit naši práci tomu, aby odpovídala ekologickým požadavkům. A doufáme, že Eh, k otázky eh, změny klimatu budou mít více politické vůle k nalezení řešení. Zůstává však skutečností, že ještě musíme hodně pracovat na tom, abychom dosáhli dohody, která se týká globální zprávy, která se týká změny klimatu. Víme, že Evropská unie je velice aktivní v tomto ohledu a spolupracuje s námi velice dobře. Členské státy se snaží snížit své emise, což je důležité ale je zde také otázka adaptace a snižování dopadu změny klimatu. A toto všechno budou otázky, které budou nesmírně důležité pro dosažení dohody. Další otázkou, na kterou chci reagovat, byla otázka, která se týkala spolupráce s jednotlivými členskými státy, pokud jsem to dobře pochopila. Čili v rámci OSN pracujeme Mm, prostřednictvím rámce spolupráce. Nicméně, když uvidíme, že v některém konkrétním případě bude užitečnější um, pracovat s jednotlivým státem nebo s jednotlivou zemí, pokud to bude efektivnější. Nyní mi ještě kolega připomíná že také existuje kodex chování EU, což je velice důležitý krok. Myslím si, že bychom měli zajít ještě dále a definovat odpovědnost a náplň, pracovní náplň jednotlivých aktérů. Také by měl být stanoven program, který by měl větší dopad. A ten program by měl definovat priority, ale také zdroje a prostředky. Další otázka se týkala reformy OSN, v jaké jsme fázi. Již jsem hovořila trochu o Radě bezpečnosti a chci ještě dodat, že zatím jsme byli schopni posílit práci sekretariátu. dosáhli jsme tedy harmonizace smluv, ale také se snažíme zlepšit mechanismus odpovědnosti jednotlivých pracovníků, snažíme se také zvýšit transparentnost a budeme více odpovědní jednotlivým členským státům, co se týče e, zdrojů nebo prostředků, které oni sami poskytli. A co se týče politické úrovně, tak došlo k posílení politického odboru za tím účelem, abychom se nevěnovali pouze řešení státům nebo řešení situace zemí, v nich došlo ke konfliktům nebo ke krizím, ale abychom těmto krizím a konfliktům dokázali účinně předcházet. A také se chceme zaměřit na otázku hladu a podvýživy. Dnes se hovoří o novém systému multilaterárních vztahů, který by snad měl být úspěšný k tomu, aby došlo ke společné akci. Mnoho poslanců požádalo o slovo. A nyní bude mít každý jednu minutu, aby položil svoji otázku pan Tanok. Paní doktorko, my všichni chceme skončit s beztrestností, ale skutečnost na místě poukazuje na to, že spravedlnost eh, často si vyžaduje amnestie. A, a bohužel to je problematická otázka. OSN v poslední době eh, prostřednictvím rezoluce OSN Obvinila eh, prezidenta Bašíra ze Sudánu. Eh, takže jak chcete posuzovat eh, ty válečné zločiny, které on provedl? Děkuji, paní, paní Andritien. Děkuji, paní předsedkyně. A paní náměstkyně generálního tajemníka. Chtěla bych se zeptat na citlivou otázku, která se týká OSN i Evropské unie. Jedná se o snahy předcházení konfliktu v Gruzii. Jak všichni víme, a bohužel pozorovatelská mise OSN v Gruzii a byla ukončena kvůli vetu Ruska v Radě bezpečnosti. Evropská unie i OSN byly velice aktivní v tomto regionu předtím, než došlo k otevřené válce mezi Gruzií a Ruskem v minulém roce. Chtěla bych slyšet vaše hodnocení týkající se eh, aktivit OSN v tomto regionu. Myslíte si, že eh, je správné popsat naše nasazení v tomto regionu jako selhání? A z, myslíte si, že v Kosovu byla naše spolupráce efektivnější? A co bychom se měli naučit z těchto dvou rozdílných zkušeností? Nyní pan Guerrero. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní Migirová. Rozvojové cíle tisíciletí samozřejmě trpí kvůli hospodářské krizi. V současné době existuje pozitivní klima pro OSN, pokud je o vyjednávání před Kodaní. To se ukázalo při setkání šéfů hlav států a vlád. Je dobré, abychom využili této energie OSN v následujícím roce, kdy dojde k přeskumu rozvojových cílů tisíciletí. Je nutné, aby tyto cíle dostaly politický impuls. Tím dosáhneme něčeho, co už jsme chtěli v mnoha posledních letech. A potřebujeme to, abychom bojovali efektivně proti chudobě. inter... Milí kolegové, paní předsedkyně, paní Migerová, já nechci položit otázku, chci vám v první řadě popros, poděkovat za to, že jste dnes mezi nás přišla. Já jsem z výboru pro práva žen a pro rovnoprávnost, jsem ze strany EPP a zastupuji Itálii. Jsem velice ráda, že poznávám ženu, která je symbolem pro africký pokrok a pro rozvoj individuálních práv Africe a pro práv žen. All nice things. You only said nice things. Yeah. <laughs> okay. All the right things are said. I repeat everything. Říkala jsem pouze pozitivní slova, říká paní Matera. Ok. Allora, presidente... Tedy ještě jednou, paní předsedkyně, vážení kolegové, paní Migirova. Nyní Nehovořím proto, že se chci na něco zeptat, ale chtěla bych vám srdečně poděkovat za to, že jste přišla mezi nám. Já jsem místo předsedkyně výboru pro práva žen a rovnoprávnost, jsem z frakce EPP a zastupuji Itálii. Chci říct, že jsem velice ráda, že jsem se mohla seznámit s ženou, která je symbolem afrického pokroku a také symbolem toho, že v Africe se vyvíjí práva žen a práva jednotlivce. Myslím si, že je to velice důležitý úřad, který zastáváte a jste skutečnou protagonistkou společenství národů. Vy víte, jak důležité je, aby se v rámci Africe dospělo k pokroku. Váš životopis hovoří sám za sebe. A dnes máte velice důležitou úlohu v rámci OSN. 9.9. v rámci první mezinárodní konference o boji proti násilím páchaném na ženách jste byla protagonistkou. Byl to tak jakýsi první summit G8 pro práva žen. Já jsem tedy místo předsedkyní výbory pro práva žen a měla jsem tedy příležitost do této práce zapojit mé kolegy. Mohli jsme ukázat, že Evropská unie je solidární s ženami, které jsou oběťmi takovýchto útoků. V rámci této konference jsem rovněž připomněla Paní Mateda říká, chtěla jsem vám v podstatě jenom srdečně poděkovat za práci, kterou vykonáváte. Thank you very much, uh, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Otázka týkající se univerzální uh, jurisdikce a role Mezinárodního červen... Mezinárodního soudního tribunálu. A cílem je samozřejmě sledovat beztrestnost. Mnoho lidí podepsalo odpovídající úmluvu a hlavní výzvou, které všichni čelíme, je spolupráce je prosazovat spolupráci s Mezinárodním soudním tribunálem. Otázka týkající se prezidenta Sudánu je samozřejmě problematická, protože zde vyvstávají otázky související s jurisdikcí ale v každém případě víme, že zde máme odpovídající instituce, Mezinárodní soudní tribunál, Mezinárodní trestní soud v Hágu, máme zde soud ve Rwandě a další. Takže to jsou nástroje, které nám pomáhají bojovat proti beztrestnosti. To, co potřebujeme, je spolupracovat a Generální tajemník neustále poukazoval na to, že Sudán musí spolupracovat. V rámci Africké unie byly učiněny, učiněna některá opatření, aby se řešila tato otázka. Ale v každém případě víme od generálního tajemníka, že se bude soustředit na to, aby skončila beztrestnost. Pokud jde o předcházení konfliktům, a Gruzii. Myslím si, že práce OSN a spolupráce mezi OSN a EU v této oblasti není selháním. Já se domnívám, že všechny zainteresované strany eh, jsou povinny dělat eh, to, co mohou, aby zaručili, že tato oblast bude stabilní. Pokud jde o rozvojové cíle tisíciletí, příští rok máte pravdu, že se dostáváme do důležitého období. Rok 2010 je jenom několik let před cílovým eh, datem a generální tajemník eh, řekl, že svolá v září summit, eh, kde dojde k přeskumu. To bude příležitost podívat se na to, jaká je současná situace a také, abychom přehodnotili programy týkající se některých zemí, například v Africe. Je pravděpodobné, že některé země nedosáhnou eh, všech cílů eh, nebo některých cílů, ale eh, bude v každém případě třeba mít odpovídající zdroje na implementaci. Já bych chtěla požádat poslance, aby neustále poukazovali na rozvojové cíle tisíciletí. Musí být středem naší práce, hlavním ohniskem. Je třeba, aby byla, byly dodržovány sliby, pokud jde o dosažení rozvojových cílů tisíciletí. Chtěla bych poděkovat poslankyni za její příjemná slova. Já jsem velice ráda, že zde je mnoho schopných žen, které se nebojí promluvit. A spolupráce mezi EU a OSN nám umožňuje posilovat postavení žen. Hovořili jsme o e, rovnosti pohlaví. V každém případě e, budeme v této oblasti pracovat dále. Těšíme se na návštěvu e, odpovídajících poslanců z Evropského parlamentu a o tomto tématu budeme dále diskutovat. Děkuji. Mnohokrát děkuji za tuto reakci. Pan Plevír. Τη σειρά μου θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και θέλω να ρωτήσω Chtěl bych vám také srdečně poděkovat eh, za váš příspěvek a chtěl bych se zeptat toto. Ve světle hospodářské krize zjišťujeme, že mnoho zemí pravděpodobně nebude moci dodržet své závazky, které se týkají rozvojových cílů tisíciletí. Má OSN nějaký alternativní plán, tak aby mohla podporovat eh, Eh, lidi, aby například dokázala omezit migrační proudy do Evropy a tak dále. A co se týče Afghánistánu, jste spokojena s pokroky, kterým došlo v Afghánistánu po posledních volbách? Slyšeli jsme celou řadu příspěvků o role ženy, to je pozitivní aspekt, ale jaké konkrétní činy podniklo OSN, co se týče práv žen? Eh, v Afghánistánu zde máme například eh, nový zákon, který pošlapuje, šlapé po právech žen. Například manžel může manželce zakázat konkrétní kroky a tak dále. Dělá proti tomu něco OSN? monsieur Chontis. Nyní má slovo pan Šontis. για Děkuji. Chtěl bych také položit několik otázek Měli bychom využít přítomnosti paní Migirové, já jí děkuji za to, že mezi nás přišla, využít příležitosti k tomu, abychom se zeptali na několik otázek. Mezinárodní problémy jsou opravdu světo, světo, celosvětové a proto musíme využít roli OSN. Chci se zeptat na toto. Evropská unie Evropskou unii by zajímalo, zda bude posílena politická role OSN. Máme zde celou řadu důležitých eh, témat, Kodaň, klimatické změny, eh, smlouva o nešíření zbraní a tak dále. Co může v této oblasti OSN učinit? A ještě jedna věc v třetí kapitoly smlouvy je zakotveno, že máme na mezinárodní úrovni potírat korupci úředníků. Mohl Pan poslanec se ptá, zda by mohl svou otázku dokončit. Ne, říká paní předsedkyně, hovořil jste již celou jednu minutu. Prosím, pan Dejber. Děkuji za slovo. Chtěl bych se zeptat na otázku, která se týká Petra Goldberga který je zvláštním eh, zástupcem OSN v Afganistánu, napsal, že volby eh, nebyly v pořádku, že došlo k nepravostem. Tuto zprávu donesl generálnímu tajemníku a dostal vyhazov. Nyní už víme, že ty volby neproběhly v pořádku a e, Britové i Američané, všichni vojáci, kteří tam jsou, e, tak jsou v nebezpečí. A mě by tedy zajímalo, jak to bylo s tím e, člověkem, který přinesl tuto zprávu a proč byl vyhozen. Děkuji. A poslední otázka. Pan Van Oden. Uh, thank you very much, uh, Madam Chair. Děkuji, Paní doktorko Migro, chtěla bych, chtěl bych se ještě vrátit k otázce vztahu s Tajvanem. Chci se zeptat eh, vás, protože vy máte i minulé zkušenosti, protože jste působila co by ministrině zahraničí. Vím, že jaká je situace na ambasádě v Londýně, na zim, ambasádě v Zimbabwe. Lidé podepsali petice a žádají demokratické změny v Zimbabwe. Proč není mezinárodní společenství aktivnější v tom, jak eh, jednat s tyrany, jako je třeba Mugabe? A proč eh, nepodporujeme více eh, místní občany, aby tyrany svrhly? Děkuji za otázku. Merci. Je donne maintenant la parole à la commission. Děkuji. Nyní dávám slovo komisi. Komisi zastupuje pan generální tajemník. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velice rád, že máme příležitost na tomto místě něco říci. Paní Migirovou, s paní Migirovou hovořili dva komisaři, paní Ferrero-Waldner a pan eh, de Gucht. Jsem velice rád, že mohu říct několik slov. Je výborné, že číslo dvě v OSN přijelo do Bruselu, aby zde hovořilo aby zde tato zástupkyně hovořila o spolupráci mezi OSN a Evropskou komisí. A spolupráce mezi těmito dvěma institucemi je důležitá také pokud jde o finance. Jedná se o 1,2 miliardy v roce 2008. To bylo rozhodileno, rozděleno na 600 eh, přibližně 60 milionů na eh, rozvoj a 400 milionů na krizové situace. A naše partnerství ale přesahuje finanční otázky. A politická práce, kterou provádíme, eh, ne vždycky eh, vede k obrovským eh, smlouvám, ale samozřejmě je nesmírně důležitá. Boj proti klimatickým změnám je efektivnější, pokud spolupracujeme, než pokud pracujeme sami. Jsme rádi, že před sebou máme čtvrtou zprávu o spolupráci mezi EU a OSN, která v dnešní době už je velice analytickou zprávou, která se soustředí na všechny důležité aspekty. Už třetí zpráva zohlednila veškeré naše aktivity a e, obsahovala informace, které který si komise velice váží. Tato čtvrtá zpráva se soustředí na velice důležité politické otázky, ve kterých spolupracujeme. Nezávislé hodnocení ukázalo, že OSN má eh, velice dobrou expertízu, pokud jde o konfliktní situace. Evropská občan OSN a Evropská unie jsou organizace, které jsou schopny společně řešit veškeré fáze konfliktů od posilování bezpečnosti přes změnu institucí až po předcházení krizím. Zpráva jasně ukazuje, že v partnerství jsme schopni dosáhnout mnohem více cílů, než kdybychom pracovali odděleně. Potravinová pomoc vychází také z naší spolupráce. Někdy mezi našimi institucemi dochází k velkým diskusím. Soustředili jsme se na to, aby potravinová pomoc a plula do odpovídajících zemí. OSN vytvořila mechanismus koordinace pod vedením pana Davida Navara. Na závěr jsme se shodli, že tento integrovaný přístup je správný. A práce v jednotě je něco, co Evropská komise v každém případě podporuje. A zároveň jsme měli společné vyslance, který se zabývají například otázkou v Myanmaru nebo otázkou cyklo, cyklónu nebo otázkou některých dalších zemí. A pro nás je nesmírně důležitá odpovědnost a viditelnost. Chceme se soustředit na naše partnerství holistickým způsobem náš celkový přístup k naší spolupráci znamená, že vidíme věci v širším kontextu. A Základem je, jsou samozřejmě jednotlivé projekty, ale je třeba mít širší přístup. Naše spolupráce díky jednotlivým příkladům ukazuje, jak fondy plynoucí z Evropské unie přispívají ke zlepšování kvality životů mnoha lidí. Snažíme se našeho partnerství využívat co nejlepším způsobem a chceme společně kritickým způsobem zhodnocovat veškeré možnosti. Chci reagovat na kritiku ze strany parlamentu. A a parlament někdy poukazoval na to, že naše spolupráce není vždy perfektní, ale my v každém případě chceme problematické situace hodnotit a soustředíme se především na situace, ve kterých spolupracujeme nejlépe. Je třeba využívat synergii, abychom z naší spolupráce dostali co nejvíce. Jedna oblast, ve které pracujeme velice dobře, je řešení krizí. Zároveň, abychom měli podporovat eh, dohodnutí, do, dohody mezi eh, jednotlivými dárci. A i když eh, se jednotliví dárci rozhodnou, že dodrží své plánované cíle, pokud jde o procento z hrubého domácího produktu, přesto bude, je možné, že bude oficiální rozvojová pomoc ohrožena kvůli pokresu HDP. A vážení předsedové, chtěl bych poukázat na to, že se velice těšíme na jmenování náměstka nebo náměstkyně na který bude odpovědný za otázky pohlaví. Doufáme, že tímto vznikne určitá vůcovská pozice v těchto otázkách. Děkujeme. Paní doktorko, máte možnost nyní reagovat na ty otázky a na komentáře. Prosím. Thank you, Madam Chair. Velice děkuji, paní předsedkyně. Za prvé, otázka, která se týká hospodářské krize a skutečnost že mnohé členské státy nebudou schopny plnit své závazky pro rozvojovou pomoc, tak to je pravda. Nicméně zatím se ukazuje, že je poměrně možné rychle mobilizovat zdroje, protože když se podíváme třeba na to, jak rychle se podařilo najít peníze pro balíčky obnovy, tak eh, to vypadá, že to není tak těžké a bude stačit, když členské státy dodrží alespoň částečně své sliby a stejně to přispěje k plnění těchto eh, rozvojových cílů. Generální tajemník pan Kim Moon vždy zdůrazňuje to, že některé členské země plní své závazky, jiným se to daří méně, ale nyní je ta nejlepší příležitost, jak eh, pomoci rozvojovým zemím, aby se vymanili z chudoby. Protože eh, je zde velká hrozba, že ty rozvojové země upadnou do obrovské chudoby. Čili nyní je těžká situace, ale myslím, že pokud bude dostatek politické vůle, tak bude možné prostředky schromáždit. Co se týče otázky na Afghánistán, není možné, aby byla důstojnost žen pošlapávána tak, jak k tomu dochází v Afganistánu a generální tajemník pan Kimun se zřetelně vyjádřil ve smyslu, že to nelze tolerovat. OSN a také celé mezinárodní společenství se musí snažit, aby této zemi pomohlo k tomu, aby vyvinula takové instituce, které budou chránit všechna lidská práva, včetně práv žen. Tyto instituce by měly fungovat na základě eh, pravidel dobré zprávy a měly by chránit všechny občany. Co se týče mezinárodní politické situace, tak OSN má důležitou roli, ale eh, má mnoho, eh, nebo věnuje se mnoha věcem, věnuje se Eh, ochraně životního prostředí, nešíření jaderných zbraní a také se věnuje třeba boji proti korupci, jak jste se na to ptali. Pokud eh, mají země usilovat o udržitelnou ekonomiku, tak musí také bojovat s korupcí. Děkuji vám za vaši podporu, kterou v této otázce pod, mm, mm poskytujete různým zemím a třeba i Tanzánii, což je má vlast. Další otázka. Chci říci, že jak pan Kai Aidy řekl, tak došlo k porušení volebních pravidel. A včera, říkal, včera pan Kajdy říkal na tiskové konferenci, že role OSN byla poskytnout technickou podporu pro konání voleb. Nicméně OSN nemohou zároveň poskytovat technickou pomoc a zároveň fungovat jako pozorovatel voleb. Čili e, domnívali jsme se, že tedy, aby ta mise, ta technická podpora mohla fungovat a mohla pokračovat, tak bylo nutné tohoto člověka z té mise odvolat. Včera proběhla tisková konference a všichni partneři toto řešení podpořili. Co se týče boje s tyrany, s politickou tyranií, tak OSN bude určitě bojovat s problémem tyranie. Sama jsem zastupovala eh, OSN na um, setkání afrických zemí a zdůraznila jsem, že OSN bude podporovat tyto země v boji s tyranií. Myslím si, že i mezinárodní společenství je v této otázce aktivní. Nicméně stále ještě zbývá mnoho práce. Je nutné, aby organizace jako OSN nebo jako Evropská komise stále zdůrazňovaly určité zásady a principy, tak je možné tyranii odstranit. Chtěla bych také poděkovat za vyjádření generálního ředitele. Určitě budeme nadále zjišťovat, jaké oblasti je nutné posílit a budeme usilovat o spolupráci mezi OSN a Evropskou komisí. Děkuji. Chtěla bych poděkovat paní doktorce Migirové za velkou odhodlanost a velký zájem a při svých odpovědích před Evropským parlamentem. A já se domnívám, že je díky tomuto projevu a díky této diskuzi naprosto jasné, že spolupráce mezi Evropským parlamentem a OSN je mnohem důležitější než kdy předtím. A výzvy, kterým čelíme, jsou ohromné. Paní Migirová poukázala na to, že hospodářská krize stojí Afriku 261 miliard ročně, což je 2,6 krát tolik, co je mezinárodní rozpočet na rozvoj. Znamená to tedy, že zde existuje nutnost mít nové strategie pro boj proti hladu, klimatickým změnám a tak dále. Je jasné, že v těchto oblastech je naše spolupráce důležitější než kdykoliv předtím. Děkuji, paní náměstkyně, děkuji, vážení poslanci, za to, že jste se zapojili do dnešní diskuse. A tímto ukončuji schůzi.